Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se k hlasování. První zpráva je zpráva paní Mecova o ujednávání se Švýcarskou konfederací o pravidlech pro účast Švýcarské konfederace na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázku asily. Je to jedno jmenovité hlasování, tedy zahajuji.